Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Chtěl bych vás všechny srdečně přivítat, už zase je pozdě. A já se domnívám, že bychom se měli snažit začít včas. Budeme potřebovat eh, trochu času, než si na to všichni po prázdninách zvykneme, ale mělo by to tu výhodu, že také brzy skončíme. A ti, kteří přicházejí včas, by neměli být eh, trestáni. Eh, spíš by z toho také něco měli mít. Takže vás všechny srdečně vítám a zahájím projednávání bodu 11, rozpočet na rok 2010, oddíl 3. A samozřejmě, že dle aktuální informace bychom mohli všechny tři body projednat dohromady. Spravodajka je stejná pro první dva body. Okay. Dann gebe ich das... Dobře, tak dávám slovo kolegyni Ek, aby nás informovala o stavu situace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych pouze stručně zmínit několik věcí, které se týkají mé zprávy o rozpočtu. Za prvé bych se chtěla omluvit za to, že ty lhuty jsou dost napjaté. Nicméně není to chyba, nebo není to, nemůže za to náš výbor. Jde o to, že hlasování se týká v říjnu a máme určité lhuty od rozpočtového výboru, pokud chceme, aby eh, se naše stanoviska a naše pozměňovací návrhy mohly eh, předlést, aby, aby se mohly vzít v úvahu, tak musíme respektovat tyto dost eh, napjaté termíny. A také jsme tyto lhuty eh, schválili na schůzce koordinátorů před eh, letní přestávkou. Většinou bývá více času na, dost, eh, na, na větší rozpravu a na to, aby se mohli zapojit více poslanců svými stanovisky a názory. Otázka je, zda ty lhuty nás trochu poškodily. Myslím si, že na jednu stranu ano, na jednu stranu ne. Obdrželi jsme různé pozměňovací návrhy od jiných nebo od různých politických skupin také poslanci, kteří eh, byli znovu zvoleni, tak už o tom tématu trošku víc vědí, už znají všechny postupy. A také jsme měli dostatečnou podporu eh, od téměř všech politických skupin. Čili jde o zprávu, která eh, je důležitá, která je ale vlastně která není jako nějakým způsobem výjimečná, je to běžná zpráva, která se týká rozpočtu. Ukazuje se, že ten rozpočet se snaží bojovat s výzvami, které nám přináší současná situace, zaměřuje se na inovace, na energetiku, na zabezpečení energetických dodávek, na boj se změnou klimatu a také se snaží podpořit ekonomiku a její trvalou udržitelnost. Toto jsou všechno důležitá témata a nás všechny zajímají, protože jinak bychom zde asi neseděli v tomto výboru. Bohužel eh, rada eh, seškrtala ten rozpočet pro sedmý rámcový program a to asi o 6 a dokonce v některých zvláštních rozpočtových eh, okruzích ho seškrtala až o já doufám, že budete souhlasit s mým názorem, že to seškrtání rozpočtu trochu eh, sníží možnost plnit lisabonské cíle, které se týkají vnitřního trhu. To znamená, pokud eh, má, mají být ty politiky dobře plnitelné, musíme, vy, eh, musíme komisi vyslat signál, že je důležité, aby, se, aby ty rozpočtové návrhy byly takové, jak jsme požadovali na počátku. V návrhu zprávy, který budeme dnes diskutovat, budeme hovořit o několika hlavních bodech, které bych vám chtěla nyní schrnout. Budeme také hovořit, budeme také hlasovat o tomto rozpočtu. V podstatě jde o rozpočet, který již byl, eh, který již byl projednán v radě a jsem velice ráda, že stín, stínoví zpravodajové řekli, že podpoří téměř všechny naše pozměňovací návrhy. Také chci říci, že, jsem, že podporuji některé návrhy a některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, i když nepo, nepodporuji všechny. Uh, Myslím si, že musíme ukázat určitou flexibilitu, musíme říci, eh, co chceme, nicméně musíme počítat s tím, že eh, asi nebude možné získat všechno. Dáme jim tedy určitý mandát, ale asi není jasné, nebo asi, asi není proveditelné, abychom přesně řekli, kam které peníze budou směřovat. Je důležité uh, Eh, zachovat určitou flexibilitu. Podporuji pozměňovací návrh 1, protože to je velice důležité téma. Také jsme na, na, na toto téma v loňském roce vypracovali mnoho zpráv. Nicméně je nutné nechat komisi určitou flexibilitu. Co se týče pozměňovacího návrhu, který se týká jaderné energie, tak myslím, že bychom měli poskytnout komisi možnost, aby proběhl výzkum, jsou zde lidé, kteří podporují, kteří milují jádro, na druhé straně jsou lidé, kteří naprosto nenávidí myšlenku jaderné energetiky. A, ale společně máme všichni takový názor, že výzkum je důležitý, eh, je důležitý zejména výzkum bezpečnosti jaderné energie, to je důležité pro všechno. To je hlavní důvod. Pokud eh, bychom eh, myslím, že je důležité, aby byl zachován evropský výzkum jedené energetiky a i když já sama nejsem příznivkyní jádra, tak považuji výzkum v této oblasti za e, nezastupitelný. Domnívám se, že záleží na samotných členských státech, zda chtějí stavět jaderné elektrárny, protože otázka energetického mixu je otázkou vnitrostátní. Zde hovoříme o jistém nadnárodním výzkumu. Co se týče výzkumu a otázek bezpečnosti, tak to je naprosto eh, důležité pro všechny, zejména kvůli tomu, že minimálně polovina členských států již na svém území některé jaderné elektrárny má. To bylo takové jenom na úvod. Eh, slovo ode mne, těším se na vaše názory a doufám, že hlasování v 10 hodin proběhne úspěšně. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank für Srdečně vám děkuji za tuto přednášku a děkuji především za vaši práci. Především v poslední době skutečně jste měla hodně práce, zatímco ostatní byli nadovolené. A to se týká také stínových zpravodajů, kteří se eh, také přihlásili paní Madurel jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat zpravodajce paní Eke za dobrou práci. Již vysvětlila, že eh, musela bojovat vlastně proti času. A já jsem chtěla ještě předložit eh, několik komentářů k našim pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy SAD jsou zaměřeny na to, aby snížení rozpočtu v oblasti energetiky, bezpečnosti, inovací eh, byly zrušeny anebo alespoň minimalizovány. Eh, vždy znovu jsme říkali, že energie eh, musí být zabezpečena. To je důležitý základ pro vyřešení krize a tento výbor v těchto záležitostech má silné slovo. Hospodářský růst musíme opět podpořit, dát mu sílu a proto musíme také energetický mix, právě proto je nutné hovořit o energetických úsporách, o obnovitelných energiích a nemůžeme si tedy dovolit rozpočet v této oblasti krátit. Inovace, výzkum, vývoj, to byly vždy ty oblasti, které umožnily podporu ekonomiky a její růst. Máme určité obavy z toho, že výzkum v praxi je poněkud v pozatí v určitých rozpočtových položkách hlavně. A proto doufáme, že i nadále tyto oblasti budou brány jako důležité a že toto snížení v rozpočtu eh, budete minimalizovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně, pan Lambert. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Za prvé chci popro, eh, poděkovat eh, zpravodajce za tuto zprávu. Myslím si, že to určitě nebylo eh, nic lehkého. Chtěla, chtěl bych reagovat na otázku, která se týká dohod, zelených dohod o jádru. Co je za nimi? Pokud se podíváme na celou historii rozpočtu nebo rozpočtového procesu Evropské unie, tak vždycky vidíme, že jaderná elektrie eh, získává svůj eh, dobrý, dobrý část toho koláče. Myslíme si, že zde jde o soustředěnost na určité téma, protože nemůžeme se soustředit na příliš mnoho témat, na příliš mnoho eh, různých alternativních energií, Eh, ukazuje se, že jaderná elektrárna eh, nebo jaderná energie je důležitá. Pokud třeba Francie podporuje jaderné elektrárny, tak eh, si je bude stavět a nepotřebuje žádný zvláštní impuls k tomu ze strany Evropské unie. Takže my bychom se měli soustředit spíše na zdroje nebo na nové zdroje, zejména na obnovitelné zdroje energie jak jsme se na tom dohodli i s jinými politickými skupinami. Myslím si, že bychom měli se soustředit třeba na otázku přenosových soustav. Myslím, že eh, jaderná energie nepotřebuje nějakou velkou podporu z naší strany a Myslím, že v současné době to není tak, že by výzkum, který se týká energetické energie, byl v nějaké slepé uličce, takže proto jsme předložili takové pozměňovací názory. Velice vám děkuji, Paul Rubiš. Ano, také děkuji, pane předsedo Royle. Chtěl bych také poděkovat předsednictvu, protože nemělo snadnou situaci během prázdnin skoordinovat to všechno a myslím, že pracovalo opravdu vzorně. Není to samozřejmé, že eh, včas eh, se může hlasovat o rozpočtovém postupu ve výboru, proto bych chtěl opravdu moc poděkovat. A dále vzhledem eh, k bezpečnosti dodávek energetiky v hospodářské eh, krizi je to nesmírně důležité. Musíme se postarat o financování, zejména eh, program CIP je nesmírně důležitý pro malé a střední podniky, abychom zajistili pracovní příležitosti v této oblasti i rámcový výzkumný program z toho vychází, že stanovíme eh, nová těžiště v eh, oblasti výzkumu a já samozřejmě eh, eh, vítám eh, předlohu zelených ohledně transevropských sítí. Včera jsme to slyšeli, chceme-li využívat větrné vodní energie, potřebujeme vysoce funkční síť po celé Evropě. Myslím, že je to rozhodující návrh, aby se Evropská unie starala o transevropské vysokovýkonné sítě. Tady bychom eh, měli zaměřit naše iniciativy na rychle vybudování těchto sítí. A za třetí, program inteligentních energií. Chceme, aby se eh, tohoto programu využívalo flexibilně a také oblast eh, nukleární energie naráží na různé názory, ale bezpečnost musí být v centru pozornosti abychom v budoucnu eh, zajistili transparentnost bezpečnosti a nutnou kontrolu. A konec konců náš výbor se musí snažit potom příslušným způsobem prosadit naše představy na plenárce. A chtěl bych požádat zpravodajku o interní koordinaci ve výboru, abychom se dali dohromady s odpovědnými osobami aby se nerozhodovalo individuálně, ale aby se v hlasovacích seznamech eh, odrazily i naše názory. Děkuji. Děkuji kolega Paršitis. Doufám, že jsem eh, vyslovil správně jeho jméno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo noví členové v našem výboru eh, ještě nejsou docela seznámeni eh, s prací. Pro nás to jsou teprve první krůčky, proto bych chtěl poděkovat eh, starým členům výboru za práci, kterou udělali v souvislosti s financováním různých projektů. Myslím, že se všichni shodujeme na tom, že jsou důležité investice do energetické infrastruktury, eh, do nových eh, přenosových soustav, aby nevznikaly energetické ostrůvky, jako jsou baltské státy nebo některé východoevropské státy. Rád bych ještě zdůraznil, že je zvláště důležitá bezpečnost jaderné energetiky a také e, recyklace e, odpadů e, z jaderných zařízení, stejně jako realizace některých projektů v souvislosti s uzavíráním jaderných elektráren Aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu proto prostudovala a podporuje všechny pozměňovací návrhy a budeme pro ně hlasovat. Děkuji. Děkuji, pane Balčitisi. Děkuji vám za slovo, vážené kolegyně a kolegové. Je skutečně velkou odpovědností eh, pro nás eh, nové se přihlásit do této debaty, alespoň teda eh, v této eh, části debaty. Zatím se velmi často pouze mlčí, ale to, že jsem si vzal slovo, také znamená, že se zde rozvíjí debata, ve které bych chtěl potvrdit to, co paní zpravodajka již řekla a potvrzuji tedy její vyváženou pozici pozici ohledně zdrojů pro výzkumné e, účely. Hovořila o výzkumu v souvislosti s atomovou energií a s obnovitelnými energiemi. Nejde o to, zda se budou stavět atomové elektrárny nebo ne. Jde spíše o to, že v zájmu bezpečnosti je nutné se udělat. A Evropská unie by měla v této oblasti být činná. Není to záležitost jednoho členského státu aby eh, řešil tyto problémy. Vždyť do atomové energie patří ještě lecos a také eh, pro budoucnost je to důležité. My chceme dosáhnout určitého technologického postupu, ale pokud myslíme na klimatické změny, eh, na vše, co s tím souvisí, pak je nutné také dojít k tomu, že atomová energie je vlastně čistá. A já se domnívám, že musíme souhlasit s eh, touto vyváženou pozicí, která byla předložena. Eh, ještě jiná otázka z potřebitelů. Co se týče cen elektrické energie a jejich výše, eh, je nutné se podívat na to, že tyto ceny jsou přijatelné pro obyvatelstvo, pokud atomová energie eh, také je využívána, protože je nejlevnější. Děkuji vám za vaše stanovisko. Kolegyně Eke, chcete ještě něco doplnit, anebo eh, se hlásí ještě zástupce komise? Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Charos Filip a představuji zde gener- generální ředitelství pro dopravu a ener- pro dopravu. A proto se omezím na rozpočtovou, rozpočtový okruh 06. E, eh, Za prvé chci říci, že generální ředitelství by chtělo poděkovat zpravodajce za tento návrh. E, a také tedy akcept, nebo mm, jsme si vyslechli ten návrh, který se týká eh, o eh, obnovení toho původního eh, původního, původní výšky. Chtěl bych se soustředit na rozpočet, pardon, na položku 0107. Chci říci, že se zde nejedná o žádné velké položky, jedná se to, jedná se o 5 milionů, o výzkum na energetiku. Myslím si, že to navýšení není zapotřebí, pokud vezmeme v úvahu stupeň provádění současných projektů. Chci ještě zdůraznit, že hovořím o položkách na platby, nikoli o položky na závazky. Takže myslím si, že zde eh, se tedy není, není zapotřebí to navyšovat, protože ty projekty, vzhledem k tomu, jak ty projekty již probíhají. 79 a 79 pro eh, programy, tak zde chci říci, že návrh na navýšení je příliš vysoký a myslím, že stačí navýšit o 10 milionů to bude stačit jak pro ty probíhající projekty, tak i pro ty projekty, které jsou plánované na rok 2010. Chci ještě říci, že zde hovoříme o navýšení v těch prostředcích na platby, v těch eh, platebních kreditech. Eh, potom, co se týče 73, to se týče eh, ekonomického, ekonomické obnovy. Zde se dodává text, který je velice podobný eh, prohlášení komise. Nicméně zde se hovoří if appropriate, pokud bude zapotřebí a hovoří se zde o e, geografické rovnováze. My si myslíme, že by eh, zde ten text měl znět, znít tak, jak zněl text té původní, toho původního prohlášení komise. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. Eh, kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo, říká paní zpravodajka. Nejprve mi dovolte říci, že se nacházíme ve trojí krizi. Máme zde krizi finanční, která snad eh, již se řeší, dále je zde krize pracovních míst, krize nezaměstnanosti ale také je zde krize, která souvisí e, s klimatem. Pokud chceme vyřešit všechny tyto tři krize, je nutné, aby náš výbor e, se plně ujal svých povinností a své zodpovědnosti. Máme zde e, politiku výzkumu, politiku společných výzkumných středisek a toto všechno jsou velice důležité nástroje. Zde hovoříme o rozpočtu. Snažíme se soupeřit s ostatními výbory o prostředky z rozpočtu. Samozřejmě, že i ty ostatní výbory mají své cíle a svou odpovědnost. Navrhuji, abych, aby ta zpráva nebyla příliš vyčerpávající, ale spíše hutnější a aby dokázala zdůraznit priority našeho výboru aby kolegové z rozpočtového výboru nemuseli eh, tu zprávu procházet a hledat složitě, jaké priority máme, aby rozpočtový výbor mohl, um, vlastně aby viděl priority a viděl také ty nástroje, které podle našeho názoru mohou vyřešit tu trojitou krizi, v níž se Evropa nachází. proto se snažíme soustředit na ty hlavní priority. A také i sami poslanci si přáli soustředit se na některé pozměňovací návrhy z podané poslanci různých politických skupin. Vypadá to, že máme shodné obavy a e, i díky tomu je vidět, že se zpravodajové nebo ti předkladatelé pozměňovacích návrhů soustředili na osm témat. Určitě to v rozpočtovém výboru ještě bude dost jiskřit, ale pokud se nám podaří získat eh, většinu pro ty naše pozměňovací návrhy, které předkládáme, a pak se o tom ještě bude hovořit v jednotlivých politických skupinách, ale je nutné, abyste právě na těch svých skupinách eh, bojovali za ta témata, která zde prosazujeme. Je to zapotřebí. Není to eh, nějaký konec té rozpočtové diskuse, je to pouze začátek. Mám obavy, že nebo mm, jedině tak můžeme získat o trochu milionů více, než jak to teď navrhuje kamise, protože, eh, a to mi dobře věřte, o ty peníze z rozpočtu bude ještě velký boj. Musíme se dohodnout jak s radou a tak s komisí a s radou zejména to bude dost obtížné, protože se zde bude hovořit o celém rozpočtovém období a rada začala tak, že začala škrtat výdaje nebo ty plánované výdaje a třeba co se týče výzkumu a vývoje, tak ty škrty byly velké, je to pro tento obor katastrofa. Před několika týdny, než začal nový finanční rok, tak ty, to vůbec ještě nebylo jasné, jak ten rozpočet bude vypadat. Myslím, že ta diskuse bude velice náročná. Pokud chceme prosadit naše priority, musí ta zpráva je výrazně podtrhnout. A chci také říci, že můj kolega se účastnil té, toho boje a ví, že to bude náročné. Chtěla bych poděkovat všem zpravodajům i stínovým zpravodajům za jejich práci a žádám vás o podporu eh, později během diskusí ve vašich politických skupinách, protože věřte mi, že k těm diskusím bude docházet. Děkuji. Velice vám děkuji za tato slova vysvětlení jsou důležitá nejenom pro náš výbor, ale toto vysvětlení je důležité i pro naše působení v politických skupinách, protože rozhodující roli konec konců bude mít rozpočtový výbor. Děkuji, že jste na to upozornila, abychom si nemysleli, že eh, jsme se zhostili své práce po hlasování, protože ta naše práce potom teprve začne. A každý bude mít příležitost ve své politické skupině eh, o to usilovat. Nikdo se už nehlásí o slovo, takže bod 11, kdy jde o stanovisko k návrhu, chtěl bych upozornit na to, že dnes budeme to jenom projednávat. Eh, mého září ve 12 hodin je lhů tak předložení pozměňovacích návrhů. Eh, nevidím žádné námitky. 29. září budeme hlasovat v tomto výboru a konečné hlasování rozpočtu eh, je plánováno na 8. října. Nikdo není proti, takže to jsme schválili. Bod 12, tady jde o zcela konkrétní pozměňovací návrhy k rozpočtu. Bylo jich předloženo 84, ale už jsme o tom z části diskutovali. Budeme je tedy probírat společně. Máme k dispozici veškeré jazykové verze, takže předpoklady pro práci jsou dány, e, takže e, nebudeme jenom tedy e, o tom diskutovat, ale budeme moci i dnes o nich hlasovat a potom ve lhůtě 9. září eh, budeme moci eh, to předložit eh, a 29. a 28. září se to bude projednávat na plenárce. Potom bod 13, ten se týká hlasování ale my jsme se bohužel rozhodli, že hlasování bude v 10 hodin. Ne, to je dobré. E, teď se nám podařilo trochu získat čas, takže musíme udělat přestávku, dejte si kávu, ale vraťte se prosím přesně, protože můžete si být jistí, že hlasování zahájím přesně v 10 hodin. Musíme si poměrně e, zvyknout na to, že budeme začínat přesně v nadcházejících čtyřech měsících. Nám to ušetří hodně času, takže opět v 10 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, znovu zahajuji toto zasedání, tak jak jsem hrozil, začínáme včas. Eh, máte prosím sebou eh, volební eh, kartičky. Je docela možné, že budeme potřebovat tuto kartičku, možná, že ale ne, podíváme se. Zkusíme nejdříve hlasovat bez kartičky, jinak máme i další možnosti. Ale poslanci bez volební kartičky nejsou poslanci, jde-li o hlasování. Also, herzlichen Dank. Takže srdečně děkuji. Máme 84 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Eh, hlasovací seznamy máte jistě před sebou, takže můžeme začít. Uděláme nejdříve zkoušku, jak bychom pracovali s volebním lístkem, takže prosím, otestujme to. Budeme tedy hlasovat o čemkoliv o otázce, zda zítra budeme zasedat. Zahajuji hlasování. Funguje to? Tak, teď to funguje. Číslo 64 také nefunguje. Je to ten nejnovější sál, který tady máme s nejnovějším zařízením, ale zdá se, že něco někde nefunguje. U pana Langena to nefunguje, ale pravděpodobně, protože nemá svou správnou kartičku. Pan Lamberts také má problém. Tam to také není v pořádku. Takže stále ještě hlasujeme. Prosím, zkoušejte tam mačka, co se dá. Takže prosíme techniky, aby nám pomohly. Asi to zkusím někde jinde. Pan Lambert, funguje vaše zařízení? Takže některá zařízení prostě nefungují. Gibt es noch eine Maschine, die nicht funktioniert? Je zde ještě další zařízení, které nefunguje, pouze u pana Lambertce to není v pořádku, všechno ostatní je již fungující. Bohužel odsud nemohu podniknout vůbec nic. Zkuste prosím jiné místo, jiné zařízení. To je jediná možnost, kterou vidím. Já jsem to také tak udělala. Takže teď už to funguje. Jsou ještě někde jiné problémy? Pokud ano, tak si prosím sedněte někam jinam. Takže všechno je jasné, končím hlasování. Výsledek hlasování 41 proti, 22 pro, 13 proti, 6 se zdrželo. Takže jste plus 2 pro, takže 24 pro to, abychom zítra ještě zasedali. To je to, co jste právě rozhodli. Ale eh, dodávám, že to byl jenom test. Takže začneme se prvním pozměňovacím návrhem. Claude Turmes. Já myslím, že bychom měli hlasovat eh, zvednutím ruky, protože to nefunguje, to zařízení. Dobře, takže budeme eh, hlasovat eh, rukou, eh, zvednutím ruky a potom závěrečné hlasování bude pomocí elektronického zařízení. Takže první pozměňovací návrh nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Schváleno. 02010402. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 04 na konci. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 0430, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, jeden, schváleno. 0501, kdo je pro, děkuji, proti, zdržel se, schváleno. 0503, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 0201. Šedesát jedna nula nula. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. A tím odpadá 61,40. Není mikrofon, prosím. Eh, eh, My zde máme určité problémy se čísly eh, v ostatních jazycích. Nemohli jsme vás přesně sledovat v té rychlosti. Já tedy vždy budu říkat eh, číslo pozměňovacího návrhu ITRE. To bude asi lepší. Takže 61.40 vyřízeno, 61.41, kdo je pro? Děkuji, proti, držel se, schváleno. 61.42, kdo je pro? Proti, držel se, schváleno. 61,43, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 61,44, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 07 také, 61,45, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 61,77, eh, zrušeno 61,08, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 61,46, kdo je pro, proti, zdržel se, to je vlastně také schváleno, ano, 61,47, kdo je pro, proti, držel se, Schváleno. 61,78 zamítnuto. 61,48 kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61,49 Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61,50 kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61,51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A tím 61, 61 a 61, 71 je také schválen. 61, 55, kdo je pro? Proti? zdržel se? Schváleno. 6101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6152. Kdo je pro? To je vyřízeno, promiňte, promiňte, to je tímto vyřízeno, 61,79, staženo, kompromisní návrh 2, kdo je pro? Musíme to spočítat. Kdo je proti? Enthaltungen? Držel se? 22 pro, 3 se zdrželi, zamítnuto. A hlasujeme o 61.02. Kdo je pro? Proti? Schvál, zdržel se? Schváleno. 61 70. Ne, to odpadá. 61, 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61, 73. Pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 61, 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6176, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61,56. To odpadá. 61,54. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno 61.10. Je také vyřízeno 61.60. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 61,58. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 61,59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61,57. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 61,62 kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 61, 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61, 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61, 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61.04 a 61.66. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 61.05 a 61.67. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 61.12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno 6123. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno 61.32. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno 61.13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno 61.33. Kdo je pro? Ano, 61.33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Můžeme něco odhlasovat společně? Takže 61.24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61.21. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 61,22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 61,20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 61,31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61.83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 61.11 a 61.19. je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61.18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61. Nebo ještě eh, jinak, je možné hlasovat o následujících bodech eh, celé stránky dohromady, tedy od 61.30 až do 61.14. Kdo souhlasí se návrhy na této straně, nechť se hlásí nyní. Kdo je proti těmto návrhům? Kdo se zdržel? Takže Tyto návrhy 61.30 až 61.14 jsou schváleny 61 až 81. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Drželi se? Schváleno. 61, 69 odpadá. Ano, děkuji. 61, 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 61,74. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 61,68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže to bylo hotové. Srdečně vám děkuji za jednotlivé hlasování a teď ještě celkové hlasování. Kdo souhlasí s celým tímto balíčkem v tomto znění a prosím o elektronické hlasování. Ti kolegové, kteří nemají své volební kartičky sebou, budou eh, přičteni eh, ještě jednotlivě. Takže elektronicky, prosím. Open the vote. Zahajuji hlasování. Alle gewählt? Všichni jste hlasovali? Všichni hlasovali? Jeden za EPP, jeden za Alianci socialistů a demokratů. Jsou to tři dohromady, ano. Tři za EPP tady máme navíc a jeden za sociální demokraty je tu e, navíc. Můžete prosím vytáhnout hlasovací lístky zase? Je to jasné? Teď už je to jasné. Končím tedy hlasování. Je mezi vámi někdo, kdo se nemohl zúčastnit hlasování, kdo musí hlasovat bez kartičky, jeden hlas, který se zdržel, ještě navíc a jeden se zdržel. Kolik máme teď dohromady? 48 oprávněných odevzdaných hlasů, 43 se vyslovilo pro, jeden se zdržel, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování. Tedy 43 pro, nikdo proti, 6 se zdržel hlasování. Schválili jsme to tedy velkou většinou. Kolegyně Ek 40 9 je vlastně celkový počet zúčastněných. Já jsem nepřipočítal toho bez kartičky, vám vyjádřilo důvěru, takže děkuji, že jsme tento bod tak rychle vyřídili. E, nemusíte ale odcházet, budeme pokračovat za předpokladu, že se již dostavil host. No, očekáváme teď pana Krance, švédského ministra. Eine Minute machen wir Pause. Uděláme si přestávku jednu minutu. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych vás ještě jednou velice přivítat. Jsem rád, že jste tu všichni zůstali. Mezitím se dostavil host, kterého bychom chtěli přivítat, pokud jste si toho ještě nepovšimli. Asi je to tou zvýšenou hladinou hluku. Pokud chcete vést rozhovory, můžete se odebrat mimo sál všechno, co se musí nutně projednat, projednejte venku, protože tu máme hosta a já si myslím, že se sluší, abychom mu v klidu naslouchali. Vítám mezi námi švédského ministra pro vysokoškolské vzdělávání a e, výzkum a e, pana e, Tobiase Krance. Pane Krance, velice mě těší. Je nějaký problém? Pane Kranci, velice nás těší, že jste nás navštívil. Včera jsme již přivítali dvě vaše kolegyně a jsme opravdu nesmírně eh, zvědaví eh, na váš příspěvek. A chtěl bych vám hned bez okolku dát slovo. Poslance prosím o pozornost a potom bychom si chtěli s vámi ještě trochu popovídat. Vítejte a máte slovo. Jag försöker igen. Herr Vážený pane předsedo, vážené europoslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí, že zde mohu dnes přednést priority švédského předsednictví v oblasti výzkumu. Švédské předsednictví přichází Eh, v době, kdy může navázat na výbornou práci, kterou odvedlo francouzské a české předsednictví. Jsme velice vděční za veškerou práci, kterou odvedli. Švédské předsednictví přichází v době, kdy Evropská unie musí čelit různým velkým problémům. Nacházíme se uprostřed nejhorší celosvětové hospodářské krize od 30. let. Také se exponenciálním způsobem zvyšuje počet nakažených chřipkou, a to po celém světě, a i hrozba změny klimatu je stále naléhavější. V této chvíli je důležité, abychom nebyli příliš krátkozrací v našich, řečení, v našich eh, řešeních. A já jako minister výzkumu ve Švédsku se snažím, abychom uvažovali v delších časových horizontech. Je důležité soustředit se na investice do nových znalostí, a to jak prostřednictvím vzdělávání a školství a také do výzkumu. Je nutné, abychom e, přijali svou odpovědnost a abychom uvažovali dlouhodobě je, myslím, že Evropa může být hrdá na svůj výzkum protože eh, investuje velké částky do výzkumu a také máme velice ambiciozní program. Švédské předsednictví zdůraznilo několik priorit. Za prvé řízení a dobrá zpráva evropského výzkumného prostoru, dále tzv. znalostní trojuhelník a také budoucnost rámcového programu. Co se týče evropského výzkumného programu, chceme se soustředit na efektivitu, relevantnost a také dobré stanovení priorit. Co se týče lepší efektivnosti, tak to souvisí s vytvořením nebo se zlepšením zprávy evropského hospodářského prostoru. My souhlasíme s tím, aby velká část evropského rozpočtu šla právě na výzkum, inovace a na další prostředky, které nám pomůžou zlepšit naši konkurenceschopnost. Ale také si myslíme, že nestačí pouze e, velký počet těch prostředků, ale je dobré, aby ty prostředky byly vynaloženy efektivně. E, je také nutné zlepšit koordinaci <clears throat> mezi vnitrostátní a e, celounijní úrovní Máme zde různá opatření a různé nástroje, které velice často eh, se soustředí na tu vnitrostátní úroveň nebo na regionální úroveň a často také jsou ovlivňovány těmi faktory. Je nutné, abychom ten výzkum vedli tedy na základě tohoto pluralismu. A eh, je také nutné, aby všechny investice přinesly své ovoce. Znamená to i větší odpovědnost, kterou by měly nést právě samotné členské státy. Evropský výzkumný prostor se také musí soustředit na to, aby byl relevantní, aby občané uh, viděli, že investice do výzkumu přinášejí zlepšení jejich běžného života a že také zlepší život budoucích generací. Na začátku července uspořádalo předsednictví konferenci ve městě Lund v Jižním Švédsku a jejím výsledkem byla takzvaná, nebo takzvané lundské prohlášení. Konference zdůraznila, že výzkum na evropské úrovni E, musí stále více počítat s těmi největšími výzvami, které před námi stojí. Jednak je to e, změna klimatu, také zajištění přístupu k potravě, k vodě a také otázka udržitelné energie. Zároveň je zde také stárnoucí populace a nebezpečí pandemii. Lunské prohlášení také hovoří o tom, jak se mají stanovovat priority v evropském výzkumném prostoru. Zatím to velice často záviselo na komisi, ale to už není přijatelné. Je nutné, aby se o prioritách hovořilo otevřeně a to mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně veřejnosti a soukromé sféry. Máme-li být eh, úspěšní, v tom, jak všechny problémy řešit, je nutné, abychom, eh, aby kromě komise na tom také pracovala i rada a vy, eh, evropští zástupci zde v Evropském parlamentu. Co se týče e, dalšího rozvoje evropského výzkumného prostoru, tak nesmíme pouze čekat na návrhy komise. Je nutné mobilizovat vnitrostátní i regionální orgány, agentury, dále další instituce Evropského společenství a zapojit také občanskou společnost a všechny zúčastněné strany. Je nutné také rozšířit veřejnou debatu o tom, jak eh, dále budovat partnerství. Právě proto eh, organizuje švédské předsednictví 24. září, den před eh, radou pro výzkum, seminář na úrovni ministrů. Doufáme, že společně s Evropským parlamentem dokážeme přinést nové návrhy o budoucnosti evropského výzkumného prostoru. Seminář se bude týkat také velice důležité studie, která se nazývá Svět v roce 2025 a budeme hovořit zejména o tom, jak, jaké plány do budoucna eh, přijmeme. Je také eh, nutné stanovit priority a švédské předsednictví se rozhodlo zejména o prioritě tzv. znalostního trojuhelníku, což znamená dobrá interakce mezi vysokoškolským vzděláním, výzkumem a inovacemi. Já jsem se právě navrátil eh, z druhé konference předsednictví, která se, týkala v, která se konala v Jeteborku, a hovořili jsme právě o těchto otázkách. Víme, že je nutné posílit schopnosti Evropy inovovat. Eh, v Evropě investujeme výrazné částky do výzkumu, ale je nutné také, aby se to odrazilo ve vyšší mm, efektivitě a je nutné, aby se ty vědecké výsledky dostaly do praxe, protože výzkum je samozřejmě důležitý sám o sobě, ale také je důležité, aby to přinášelo výsledky euroobčanům. Je nutné, aby vědci nenechali ležet eh, své nové výzkumné výsledky někde v šuplíku na akademii. A také je nutné modernizovat univerzity, pokud chceme být skutečně konkurenceschopní. Předsednictví se také chce soustředit na kvalitu jak univerzit, tak i dalších výzkumných institucí. Protože musíme si říci, že na, e, v seznamech těch nejlepších univerzit se objevuje příliš málo právě evropských škol. Je nutné posilovat e, e, znalosti, znalostní instituce a právě švédské předsednictví se na to chce zaměřit. Také chceme během předsednictví zahájit diskusi, která se týká budoucnosti rámcového programu. Myslíme si, že je velice důležité, aby ten program byl nejenom ambiciozní, ale aby se soustředil také na efektivitu, nikoli pouze na kvalitu. Chceme aby naše eh, cíle byly strategičtější, chceme zjednodušit eh, stávající pravidla, chceme omezit byrokracii a nechceme také přemýšlet příliš v takových eh, těch škatulkách, chceme uvažovat v širších horizontech. A myslím, že na tom se musíme podílet všichni komise, členské státy i vy zde v Evropském parlamentu. Evropský výzkumný prostor musí spoléhat na spolupráci a proto zde máme společné eh, programování. Je dobré, aby jednotlivé vnitrostátní programy se mohly od sebe navzájem učit. V, roce, v prosinci roku 2008 přijala Rada eh, závěry, které se týká tohoto společného programování. A jak asi zde víte, už se pracuje skupina na vysoké úrovni, která připravuje další programy. Jsme velice rádi, že ty programy se budou také týkat například neurodegenerativních chorob, jako je třeba Alzheimerova choroba. Eh, doufejme, že během našeho předsednictví se nám podaří předložit projekt právě společného programu, který se bude týkat Alzheimerovy choroby. A nakonec mi ještě dovolte připomenout jednu z našich priorit, a to je strategie pro Balské moře. Eh, již několik let eh, spolu země regionu Balckého moře spolupracují, zejména v otázkách životního prostředí a má, je zde takzvaný projekt BONUS. Tento projekt by se měl dostat do rámce podle článku 169 Evropské smlouvy jako společný projekt všech zemí, které jsou omývány Balckým mořem a také je to společný projekt, který tedy bude mít eh, pod sebou i komise. Doufejme, že během podzimu se nám podaří s tímto projektem pokročit. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Doufám, že eh, budeme dobře spolupracovat, protože dobrá spolupráce mezi námi, vámi a radou je nevyhnutelná pro to, aby se nám podařilo těch výsledků dosáhnout. Chceme, aby výzkum přinášel praktické výsledky pro všechny občany a aby se také dobře dařilo všem výzkumným pracovníkům, investorům i podnikům. Nakonec mi ještě dovolte všem vám poblahopřát eh, k vašemu zvolení nebo znovu zvolení a těším se, že se s vámi uvidím 24. září zde na semináři. Děkuji vám za pozornost a velice se těším na vaše otázky či komentáře. Děkuji. Velice vám děkuji, pane ministře, za vaše vysvětlení, za vaše upozornění i slova blahopřání. A nyní přistoupíme k diskuzi. Do posud se přihlásilo šest řečníků, začíná paní Ek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji vám za tento důkladný popis priorit švédského předsednictví. Ani mě to tolik nepřekvapuje protože jsem švédskou poslankyní, ale bylo opravdu velice zajímavé naslouchat, jaké jsou eh, budoucí plány. Eh, mám otázky, které si vlastně kladu několik let. Je to důležitý aspekt. My jsme právě hovořili o zprávě o rozpočtu, eh, kterou jsme schválili. Já jsem byla zpravodajkou a eh, počítá se eh, se 6% snížením výdajů na výzkum. A vede se tu diskuze opakovaně rozpočtové prostředky, které eh, byly vyčleněny při schvalování posledního eh, rozpočtu byly tak nízké, že to téměř nedovolovalo eh, provozovat výzkum a my se to snažíme alespoň trochu vyřešit komise navrhla eh, vyšší částky, ale samozřejmě parlament požadoval ještě větší sumy na výzkum a my bychom chtěli vědět, jak bude eh, projednávat eh, tuto otázku rada. A potom dále čerpání prostředků na výzkum. To se asi do prosince nevyřeší, ale přesto by nás zajímaly další kroky. Eh, během srpna jsem se zúčastnila velkých konferencí pořádaných průmyslovými podniky a zjistila jsem, že eh, v eh, evropských zemích jsou velké globálně působící podniky, které nemají eh, chuť žádat o prostředky, protože to představuje velkou administrativní zátěž a zdlouhavé postupy. Už jsme v našem eh, výboru o tom dlouho diskutovali, ale chci se zeptat, zda můžeme tedy něco učinit. Děkuji kolega Březina. Vážený pane ministře, děkuji za velmi srozumitelný výklad cílů švédského předsednictví Mluvil jste o důležitosti vědy, o zapojení celé společnosti a celé Evropy takovým způsobem, aby se společný evropský výzkumný prostor stal realitou. Bohužel, pokud se podíváme na účast členských zemí, například v sedmém rámcovém programu, měřenou počtem projektů, tak musím zmínit fakt, že takzvané nové členské země, dříve takto nazývané, eh, se například eh, v projektech sedmého rámcového programu uplatňují eh, výrazně méně. Vidíme disproporci mezi počty projektů z těchto zemí a ze zbytkem Evropy. Nelze přijmout fakt, že by vědci v těchto zemích byli méně kvalifikovaní, méně vědecky erudovaní. A je také ale na druhé straně pravda, že část bariér v zapojení do těchto projektů a do evropského výzkumného prostoru je na straně těchto eh, členských zemí. Eh, přesto se domnívám, že část té bariéry je administrativní a je na straně eh, naší, evropské. V této souvislosti bych se rád zeptal, co hodlá švédské předsednictví udělat proto, aby část těchto administrativních bariér byla odstraněna a aby eh, i tyto země eh, Evropy byly do společného evropského prostoru integrovány více, než je tomu dosud. Děkuji. Děkuji vám, paní Cavalio. Bom dia, eh, Sr. Ministro, eh, Sr. Presidente da Comissão, caros colegas. Dobrý eh, den, vážené kolegyně, pane ministře. Jako poslankyně, která byla teprve nedávno zvolena, zde vystupuji poprvé a proto bych chtěla všechny pozdravit. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi za prezentaci a mám krátký komentář a otázku. Vše, co řeknu, se týká výzkumu a inovace. Vždyť inovace je v jádru toho, co je nutné udělat pro to, abychom eh, překonali krizové jevy a také problémy. Výzkum, inovace nám umožní přinést také ekonomicky eh, důvěryhodná řešení eh, a také řešení klimatických změn. Inovace, to je věc, která by měla být zahrnuta také do Eh, urgentních odpovědí na eh, problémy průmyslu v Evropě, především automobilového průmyslu a také v oblasti ekon energetiky. Eh, komise včera předložila balík, který je velmi důležitý a je to balíček otázek o inovaci. A chci se proto zeptat, jaké plány má vaše předsednictví, co se týče tohoto balíčku co chcete udělat především v oblasti inovací. A přitom myslíme na to, co jste již zmínil, tedy inovace vycházející z výzkumu. O to jde, ale jde také o ještě širší podmínky, například té inovace v oblasti sociální, inovace v organizaci eh, veřejných eh, subjektů. A dále bych také chtěla vědět, jaké projekty všeobecně máte v oblasti inovací.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 Hovořil jste o výzkumu. To je téma, které zcela jistě patří k hlavním pilířům pro překonání ekonomické krize. To je jedna z hlavních sil změny. Výzkum, technologický vývoj a inovace jsou důležité. A v tomto smyslu bych vám chtěla říci, pane ministře, a již jsem o tom hovořila při rozpravě o rozpočtových otázkách, a sice chtěla bych hovořit o našich eh, snahách, tedy aby eh, výzkum eh, v hlavních agendách nebyl tak tlačen do pozadí. Co je nutné udělat, abychom zlepšili tuto otázka? Lepší koordinace ve výzkumu musí pokročit. Evropský výzkumný prostor musí být propracován, také činnost univerzit a podobně. Toto však eh, musíme realizovat i v praxi a nejenom o tom hovořit teoreticky. Přitom hovoříme především o rozpočtových eh, aspektech eh, této otázky a o výsledcích. Paní Tykau včera připomněla, že Evropská unie je prostorem ekonomiky, který je dynamický a konkurenceschopný a musí takovým zůstat. Měla bych dvě konkrétní otázky na vás, pane ministře. Za prvé, jde o nařízení o evropských výzkumných infrastrukturách. Toto nařízení bylo tímto výborem již připraveno a schváleno v minulém volebním období a já jsem byla zpravodajkou. Tenkrát jsme na tom hodně pracovali, dobře pracovali a to ve spolupráci se všemi politickými skupinami. Šlo však vlastně pouze o konzultaci. To byla naše kompetence. My jsme chtěli hrát důležitější roli v této otázce, ale z důvodů organizačních jsme toto akceptovali, došlo k určitým kompromisům, k určitým závazkům a názor tohoto výboru měl být zohledněn. Přičemž však schvalování bylo odsunuto z důvodu DPH na úrovni rady. Ke schválení nakonec došlo a nyní v létě jsme se znovu pustili do této otázky. Parlament však má málo informací. Ani tento výbor má málo informací o tom, jak se to vyřešilo, jak v konkrétních případech se bude postupovat v realizaci. Bude se jednat o organizaci, která bude sídlit ve vaší zemi a chtěla bych poprosit o další informace. Dále bych chtěla také připomenout, že eh, článek 161 je použitelný v této oblasti. Druhá otázka, eh, to mi nebylo jasné v rámci vašich eh, informací, když jste hovořil o dvou záležitostech, které jsou nyní na úrovni parlamentu. A hovořím přitom o neurodegenerativních eh, onemocněních a Alzheimerově chorobě a o projektu Bonus parlamentu je tento společný projekt eh, tedy posuzován, ale ne na základě článku 169. Takže jak to vypadá s joint programming? Eh, zdá se, že to je nový program a já bych vám chtěla říci, že bychom preferovali v tomto výboru, kdyby obě tyto záležitosti, o kterých jste hovořil, byly řešeny podle článku 169, tak aby parlament mohl hrát důležitější roli u tohoto důležitého tématu. Dále bych ráda věděla něco o výsledcích mm, konference v Göteborgu o znalostním trojuhelníku. Jaké úmysly se měly a jaké cíle? Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, paní Jordan Cizli a pak eh, budou odpovědi pana ministra. Ministru za představitel zastavím pa tři otázky. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za velice zajímavou prezentaci. Mám tři otázky. První otázka se týká sedmého rámcového programu. E, nyní nabýváme e, různé zkušenosti s tímto programem a výzkumníci v mé zemi mě říkají, že je dost těžké e, získat prostředky z těch fondů, zejména pokud je ten výzkum menšího rozsahu, protože je zde velké, velká administrativní zátěž. Myslím, že Evropský parlament již žádal o snížení byrokracie a proto se ptám, co s tím švédské předsednictví hodlá dělat. Jak chcete snížit administrativní zátěž? Tak, aby i malé výzkumné skupiny dostali, se dostaly lehce k těm prostředkům. Má druhá otázka se týká znalostního trojuhelníku. Už jste o něm hovořili. Během minulého volebního období byl e, zřízen výzkumný institut a mě zajímá, jaký pokrok očekáváte v tomto ohledu. A třetí otázka je tato. Když hovoříte o prioritách, tak e, mě zajímá, jak, jak ty vaše priority se odrazí v evropském rozpočtu. Velice vám děkuji. Rád bych dal slovo panu ministrovi, aby na otázky odpověděl. Vy jste kladli stručné otázky, takže máme ještě trochu času. Takže prosím, pane ministře, máte slovo. Ano, děkuji. To je opravdu úžasné eh, účastnit se práce vašeho výboru a vidět, jak se opravdu angažujete o otázky výzkumu a vývoje. Vaše otázky byly velice zajímavé a já se pokusím na něco nejlépe odpovědět. Sám mám eh, za sebou akademické vzdělání a působení ve výzkumu, proto pokládám tak za důležité, eh, když někdo žádá o prostředky na výzkum, aby tento postup byl eh, pokud možno málo byrokratický a složitý, aby bylo možné čerpat těchto prostředků. Tady tu zasnělo několik pojmů jako byrokracie, administrativní zátěže. Pokud se čerpají čerpají prostředky z eh, fondů EU a my se zasadíme eh, o pokračování v reformách, usnadnění těchto postupů. Dále otázky rozpočtu, jak jsem již řekl úvodem. Celkově je vyčleněno více prostředků, například eh, z které byly určeny pro zemědělství, pro e, výzkum, ale já se domnívám, že e, ve politice výzkumu bychom měli lépe využívat těch již přidělených prostředků a měli bychom se snažit dále rozvíjet evropský výzkumný prostor, aby se e, lépe združovaly příspěvky členských států států, aby se mohli lépe uplatnit jako partneři evropské výzkumné politiky. A je mou ambicí, abychom pokročili v této otázce dále během švédského předsednictví. Co se týče přidělování prostředků, přidělování prostředků a rozdělování mezi jednotlivými členskými státy. K tomu je třeba skonstatovat, že na základě platných pravidel chce komise provést určité modifikace, pokud budou nutné, ale byl schválen nový systém pravidel a doufáme, že přinese určité zlepšení. Dále jste se zmiňovali o znalostním trojuhelníku. To zaznělo několikrát a je třeba dbát na to, jak pokročíme dále v politice inovací. Chceme uspořádat na toto téma důležitou konferenci a doufáme, že se i v budoucnu tomu budeme více věnovat. Dále společné stanovování programu, joint programming. Tady eh, spatřujeme dobré možnosti a postaráme se o to, aby evropský výzkumný prostor a zejména joint programming se staly důležitým důležitým prvkem v budování evropského výzkumného prostoru, protože to opět eh, eh, naráží na otázku eh, plánů inovace a o to se chceme více zasadit. Dále působení Evropského parlamentu v určitých otázkách. Rada se chce samozřejmě postarat o to, aby byly eh, poskytovány nutné eh, informace. Děkuji. Další blok otázek, kolegyně Nýblerová. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, jsem eh, velice ráda, že jste přišel do našeho výboru a vedete s námi dialog o politice výzkumu a o vašem působení v radě. Mám dvě témata, o kterých bych chtěla hovořit. Kolegové se jich již z části dotkli. Politika výzkumu v posledních letech, já tu již působím deset let, má stále více evropský charakter. Vytváření společných evropských eh, struktur eh, výzkumu se připravuje. Hovořil jste o eh, pilotních projektech, že se rozbíhá joint programming. Já si myslím, že je velice dobré, že hledáme společné cesty, synergie na evropské úrovni a snažíme se zabránit vzniku dvojích nákladů v členských státech. Já pocházím eh, z Německa a eh, v spolkovém sněmu slýchám eh, mnohé výtky. Tam jsou obavy, že se svrchovanost politiky výzkumu tím naruší v jednotlivých státech. Chtěla bych se zeptat, zda narážíte na obdobné výhrady i z dalších 26 členských států. A e, je to v souvislosti s společnými programy, s vytvářením dalších společných evropských infrastruktur výzkumu. A má druhá otázka se týká rámcového programu výzkumu. Správně jste řekl, že se již rozbíhá příprava, jak může vypadat osmý rámcový program, protože právě pracujeme na eh, sedmém a šestém rámcovém programu výzkumu. Eh, jsou již úvahy i na straně členských států, jaké budou nové akcenty v tom osmém rámcovém programu výzkumu. Eh, to by mě zajímalo. Chtěla bych připomenout na naše diskuze, které jsme vedli při schvalování sedmého rámcového programu. Je to otázka, která vám leží také na srdci. Jednoduchý postup, málo byrokracie, na, na výběrová řízení. Zajímaly by mě konkrétní názory. A možná se dívám směrem k předsedovi našeho výboru. V příštím roce bychom asi měli využít příležitosti a pozvat sem výzkumné pracovníky, kteří by nás informovali, co se eh, odehrálo, co se zlepšilo při eh, realizaci sedmého rámcového programu. My jsme eh, se snažili urychlit všechno, zjednodušit, eh, snížit byrokracii, mm, takže eh, by mě zajímalo, co se z toho můžeme poučit vzhledem k osmému programu. Děkuji, děkuji za tyto podněty, eh, kolega Odi. Merci,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 jednu záležitost. Právě jste se zmínil o tom, že je nutné dlouhodobě přemýšlet. S tím máte pravdu. Občané skutečně očekávají nové impulzy z Evropské unie, ale dnes velká většina výzkumných fondů je v členských státech. A vy za váš členský stát či eh, také v radě můžete udělat něco, aby výzkum byl takovým sektorem, kde můžeme tyto fondy propojit. Tak, jak jsme to udělali také v politice společných pravidel. I tam jsme eh, propojili jednotlivé fondy. Vždyť eh, tato politika v oblasti výzkumu by mohla být onou velkou evropskou politikou, ale bez toho, aby eh, ty jednotlivé fondy z jednotlivých členských států byly převedeny na evropskou úroveň to asi nepůjde. Eh, chtěl bych ještě eh, také upozornit Eh, vás i kolegy, že je zde skutečný problém s evropskou byrokracií. Eh, co se týče fungování eh, výzkumných fondů a to na úrovni výzkumných středisek. V minulosti jsem pracoval také na určitém pozměňovacím návrhu, který by zlepšil tuto situaci. Velmi často se stává, že určité fondy jsou eh, přiščeny eh, výzkumnému eh, středisku a pak se najednou objeví potíže, všechno velmi dlouho trvá a také se velmi často administrativně interpretují určité záležitosti jinak, než jak je to interpretováno v realitě, v reálném životě. Takže upozorňuji vás na tyto obtíže. Kolektiv Alternativně bychom mohli komisi tedy požádat o to, aby postupovala eh, poněkud eh, jasněji při kontrole využívání těchto fondů, eh, především v těch jednotlivých fázích stanovování podmínek. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule... Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám také, pane ministře, za to, že jste přišel. Dle Lisabonské strategie musí členské státy 3 eh, ze svého ADP dát na eh, výzkum a vývoj. Dvě třetiny z těch těchto prostředků eh, by eh, měly být dány soukromým sektorem. A chci se vás zeptat, zda vzhledem ke skutečnosti, jaké se Evropská unie vyvíjí a jaké změny očekáváme v budoucnosti, eh, bude nutné provést mnohé reformy ve školství, ve vzdělávání. A proto se ptám, jaká opatření chcete učinit také v souvislosti s finanční krizí a také v souvislosti s tím, že HDP členských států klesá a to z, do, kvůli eh, krizi. Čili jaká opatření chcete učinit pro to, aby soukromý sektor byl podnícen k tomu, aby investoval do výzkumné činnosti a do aplikovaného výzkumu. Děkuji, paní Matias. Děkuji, pane předsedo, pane ministře budu hovořit dvojím hlasem. Jsem novou poslankyní a jsem také výzkumnicí na univerzitě a to více jak deset let. Eh, spolupracovala jsem na mezinárodních výzkumných sítích a to dlouhá léta. Takže z toho důvodu se na vás obracím eh, jako eh, vědka vědci a výzkumníci si klademe celou řadu otázek. Jsou to otázky skutečně velmi významné a prvořadé. Když se změní rámcový program, tak se najednou změní i nástroje a ne všechny změny jsou kompatibilní s jednotlivými programy. Například ve čtvrtém eh, rámcovém programu se preferovaly malé projekty a v následujícím rámcovém programu eh, se hledala rovnováha mezi velkými a malými projekty a v následujícím programu eh, byly hm, preferovány zase spojení eh, eh, projektů, potom konsolidované sítě a tak dále. To znamená, že eh, výzkumníci musí vždy měnit svá paradigmata a musí měnit objem a rozsah svých výzkumných prací je nutné vždy také v rámcovém programu říci, jaké nástroje mají vědci eh, k dispozici, protože to je velmi variabilní. Takže to je jedna věc. A potom je zde otázka byrokracie. Při každé změně je nutné se znovu naučit, jak postupovat. Při předkládání žádostí o financování je nutné se přizpůsobit novým nástrojům a podobně. Čili eh, to je také podstatná zátěž, eh, tato byrokracie. Tu by bylo nutné snížit eh, a také realizace jednotlivých programů by měla být stabilizována. Právě tak by bylo možné dosáhnout cíle, který si stanovíme, tedy učinit vše aby výzkumné práce byly konzistentní. Druhá informace se týká definicí priorit v oblasti výzkumu. Vy jste, pane ministře, hovořil o prioritě eh, eh, orientované na neurodegenerativní nemoci a Alzheimerovu chorobu. A my si uvědomujeme, že i nanotechnologie nebo eh, geneticky modifikované eh, subjekty byly jinou prioritou, jiným subjektem. Takže tyto prioritní otázky musí být také podpořeny financováním. Parlament, rada i komise musí rozhodovat společně. Dále eh, se domnívám, že je také nezbytné lépe definovat právě tyto prioritní oblasti. A to pro každý program, pro každé období. Za třetí, Další bod, který však navazuje na druhý, a sice vztahy k třetím zemím. Zde existuje několik nástrojů, které jsou k dispozici a které umožňují také využít eh, výzkumných týmů z třetích zemí. To je však velmi byrokraticky uspořádáno, ale nejsou zde jenom tyto problémy, eh, jsou zde i jiné. Eh, evropský výzkumný prostor je nutné prohloubit. To je skutečně prioritní, ale můžeme to udělat bez toho, abychom se otevřeli ostatním zemím světa, ostatním regionům. Vždyť eh, zde mnohé nebylo dostatečně stanoveno. A Často jsme si kladli otázku, zda by nebylo lepší se uzavřít ve svém prostoru a v naší jednotce. Takže ony vztahy k ostatním regionům jsou také velmi důležité. To je také prvořadá otázka, ale měla bych mnoho dalších otázek a komentářů. Jenom mi na to schází čas. Děkuji vám. Děkuji, kolega Lambert. Děkuji, pane předsedo. Eh, Obracím se na pana, švédské, pana švédského ministra. Chtěl bych nejprve říci, že jsem si velice rád vyslechl eh, informace o prioritách švédského předsednictví, které velice dobře eh, jdou ruku v ruce s našimi prioritami. A myslím, že se také dobře snaží reagovat jak na ekonomické, tak ty klimatické výzvy. Ale chtěl bych také připomenout třeba otázku um, zdrojů Myslím, že eh, je, jsme tady poměrně mezi svými, takže bych vás chtěl požádat o váš soukromý názor nebo o názor akademika, protože vy sám jste také akademik. Za prvé, hovořil jste o účinnosti, o efektivnosti a máte pravdu, pokud chceme více peněz na výzkum, tak musíme také prokázat, že ty peníze budou efektivně využity. Samozřejmě, že 100% efektivita asi není příliš eh, z, z reálného světa. Ale chci se vás zeptat, kde sám vy byste začal, pokud chcete snižovat, pokud chcete zvyšovat efektivitu. Takže chtěl bych od vás slyšet osobní praktický názor. Za druhé se chci zeptat na přístup malých a středních podniků k, ke zdrojům nebo k prostředkům. E, někde se hovoří o nezbytném kritickém množství, ostatní zase hovoří o tom, že ty inovace spíše pocházejí z těch menších podniků. Upřímně řečeno, malé a střední podniky mají problémy v tom, jak získat přístup k prostředkům Evropské unie. A nejenom soukromé malé a střední podniky, ale i třeba různé malé laboratoře nebo malá výzkumná pracoviště. Jaký na to máte názor? Domníváte se, že skutečně ta malá, od, nebo že ty malé podniky a malé laboratoře e, jsou více zdrojem inovací a jak by se měl tedy zlepšit přístup k těchto malých prostředí e, k financím. A ještě třetí otázka. Dochází k určitému tříštění našeho úsilí. Těch priorit je příliš mnoho, Eh, navíc je zde 27 členských států, takže hovoří se o tom, že je nutné stanovit určité minimální eh, kritické množství a také se, eh, myslím si, že je nutné toto zlepšit a Evropská unie by měla fungovat jako určitý katalyzátor v, tomto, v těchto úsilích. Také se na vás obracím jako na ministra pro výzkum. a chci se zeptat na to, jak, co si myslíte o svých eh, kolezích, o ostatních ministrech. Eh, zda i oni považují výzkum za důležitou prioritu. Myslíte si, že se s nimi dobře dohodnete, že, mají, eh, že se na ten výzkum také dívají pozitivně? Děkuji. Děkuji. A slovo má kolega Valcídis. Obávám se, že jsem nevyslovila dobře jeho jméno. Děkuji paní předsedkyně, no, vážený pane ministře. Dovolte, abych vám nejprve srdečně poděkovala za vaši prezentaci. Dnes hovoříme ve výboru o programech výzkumu. My, stejně jako v členských státech, tu spatřujeme určitý začarovaný kruh a vzhledem k hospodářské krizi je důležité, abychom eh, řešili problémy hospodářské i změny klimatu, řešení eh, energetických a ekonomických problémů eh, souvisí s investicemi v současnosti i v budoucnosti. Vyžádá si to velmi mnoho finančních prostředků, ale vyžádá to i také značnou spolupráci v oblasti výzkumu. V současnosti eh, narážíme na velmi mnoho problémů v 27 členských státech a ta většina problémů se týká nových členských zemí. Je to způsobeno jejich minulostí a já jsem nesmírně rád, že tu dnes mohu skonstatovat, že váš postoj k problémům některých zemí, zejména baltských zemí, je opravdu pozitivní. Zmiňoval jste se o některých oblastech, které e, mají priority švédského předsednictví a snad byste nám mohl něco říci konkrétněji o těchto oblastech. Týká se to tedy e, regionu baltských zemí. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, zopakovat také to, co řekl již kolega, že je nutné přemýšlet o přírodních zdrojích. Myslím, že všichni zde v této komisi ví, že je nutné eh, hledat nové technologie, pokud chceme usilovat o nízkouhlíkovou ekonomii. A některá, třeba některé prvky jako litium eh, stále zdražuje. Eh, také je dost důležité, že právě Čína je nyní stále důležitější v oblasti zdrojů. A pokud chceme, eh, je nutné, abychom zajistili ekonomicky udržitelnou produkci a i tedy dostatek zdrojů. Chci se zeptat pana ministra, co chce v tomto ohledu dělat a zda by eh, se neměl uskutečnit nějaký celosvětový audit zdrojů nerostů a také by to měl být možná audit ropných zdrojů. To znamená, že bychom potom měli k dispozici e, vědecké údaje a přesná čísla, protože my teď nevíme, jaká je ta situace, zda už nejsme někde e, v nějakém kritickém bodu. A samozřejmě, že dostatek zdrojů je důležitých pro naši průmyslovou oblast. Děkuji kolegyně Toja. E ano, já, já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za jeho prezentaci je třeba, abychom pokročili dále v oblasti výzkumu. Dovolte, abych se zmínila o jednom aspektu, kterého se dotkli již někteří předřečníci. Přejete si, abychom dosáhli lepšího koncensu, lepšího zapojení všech zúčastněných stran. A e, parlament nebývá vždy dobře zapojen do realizace programu, tedy je to důležité, toto dobré zapojetí, aby se uskutečňovaly všechny ty priority. Já si myslím, že mnozí z nás eh, projevují zájem o tento nový postoj a ráda bych věděla, jak se to potom má naplnit v praxi. Parlament je opravdu velice otevřen a připraven spolupracovat. Děkuji, to byl poslední příspěvek a teď má pan minister příležitost odpovědět na eh, tu spoustu hezkých otázek. Prosím. Eh, Děkuji. Děkuji za všechny otázky. Chci se zaměřit na hlavní věci, které zde nyní padly. Je nutné zajistit rovnováhu mezi evropskou výzkumnou politikou a mezi investicemi, které se dělají na úrovni EU, ale také mezi investicemi, které se do výzkumu dělají na úrovni jednotlivých členských států. Je dobré toto přeskoumat a najít správnou rovnováhu. To se bude dít v rámci Evropského hospodářského, pardon, Evropského výzkumného prostoru. A e, určitě se všichni shodneme, že e, ta, ty všechny pravomoci by se neměly soustředit pouze v jednom bodě, nebo neměly by je mít pouze Evropská komise. Je nutné najít velice e, dobrou rovnováhu mezi úrovní EU a mezi E, úrovní členských států, právě co se týče e, hovoru o výzkumu a o prostředcích na výzkum. Další otázka by se týkala osmého rámcového programu. Je nutné vycházet z hlavních e, problémů, jako je změna klimatu, také se podívat na pandemie nebo na choroby, kterým lidstvo ve zvýšené míře čelí. A na základě toho budeme stanovovat priority osmého rámcového programu. A také zde padla otázka financování evropského výzkumu. Jak jsem již zmínil, ve Švédsku na to máme jasný názor. Rozpočet Evropské unie by měl být v dlouhodobém horizontu navýšen a myslíme si, že některé prostředky by tam měly plynout z oblasti zemědělství. A, ale jak jsem již zdůraznil, tak měli bychom se zaměřit zejména na lepší, na efektivnější využívání prostředků, které již máme k dispozici v položce výzkumu. Dovolte mi také připomenout, že jsem rád, že zde zasněly otázky, na, eh, které volaly po snižování byrokracie. Já sám s tím mám smutné zkušenosti, když jsem působil co by vědec ve Švédsku, ale zde to chápu tak, že spíše hovoříte o byrokracii, která pochází z Evropské unie. Myslím, že s tím mají problémy věci ve všech zemích a určitě se na to také zaměříme. Rovněž eh, vidím, že se snažíte o to, aby ta byrokracie byla skutečně snížená, že se o to budete zasazovat. Jsou z různé postupy, které existují a já doufám, že mi tedy v té bitvě o snížení, demokra- pardon, o snížení byrokracie pomůžete. A nakonec, co se týče cílů, tak eh, již byla E, již byla provedena určitá posouzení, určitá hodnocení. Chceme e, zajistit, že se nám podaří dosáhnout cílů 3%. E, Snažíme se zdvojnásobit naše úsilí. Vidím, že mnoha členským státům se v tom daří a mnohé členské státy již investují ty 3% do výzkumu. Je také důležité, abychom více zapojili soukromý sektor, protože ta původní idea říká, že dvě třetiny této částky mají pocházet ze soukromého sektoru a veřejný sektor má doplatit pouze jednu třetinu. Dále zde padla otázka na konzistentnost rámcových programů a na to, že někdy mají různé priority je to pravda, že je dost obtížné pro výzkumné pracovníky vyrovnávat se s novými rámcovými programy, pokud tam není dostatečná kontinuita. A opět chci zopakovat, že my voláme po dlouhodobé perspektivě. A to i v tomto případě. Velice často se dnes, nebo ty dnešní inovace a ty dnešní eh, vynálezy jsou často důsledkem eh, výzkumu, který byl započat už eh, v minulosti. A je to tedy nutné zlepšit. A také jste zde hovořili o zdrojích. Doufejme, že se nám podaří uh, Eh, přeskoumat eh, seznam všech nástrojů, které slouží právě pro oblast přírodních zdrojů. A také se zde budeme snažit uvažovat v dlouhodobém horizontu. Určitě ten návrh, který zde padl, který se týkal určitého auditu, byl velice rozumný. Evropský výzkum je nesmírně důležitý. Je nutné, abychom využívali naše vlastní zdroje, ale zároveň chceme eh, více se zapojovat i do výzkumu, který probíhá v jiných částech světa. Myslím, že se snažíme být atraktivním partnerem pro výzkumníky z jiných eh, zemí a mm, i mimo EU. Pak zde byla otázka na výzkumnou politiku a na vztah výzkumu eh, a malých a středních podniků. To je velice důležité a my doufáme, že komise připraví zvláštní zprávu, která se toho bude týkat. Eh, ta zpráva bude inspirací možná zřejmě až toho příštího předsednictví, protože je dost těžké, zda se nám eh, podaří během tohoto našeho období eh, tyto otázky nějak zdárně dokončit. A pak jste se také ptali, na to, zda se mi podaří přesvědčit e, i ministry z ostatních zemí, e, že bychom měli na výzkum e, vynakládat více prostředků. Vzhledem k současné hospodářské krizi se ukazuje, že e, země přehodnocují své názory na to, kam investovat. My v, ve Švédsku jsme investovali do výzkumu 5 miliard švédských korun a i jiné členské země začínají více investovat právě do vědy a výzkumu. E, myslím, že je nutné přesvědčit e, zejména ministry financí, že je nutné investovat do výzkumu a vědy a právě v dlouhodobém horizontu se to vyplatí. Doufám, že se nám podaří uh, mít vliv nejenom na ty současné ministry, ale i na třeba vytváření rozpočtu v budoucnu. Takže určitě budu velice silně lobovat za výzkum a vědu a spolehám také na vaši podporu. No a pak ještě zde ještě otázka strategie pro Balské moře. To je pro nás nesmírně důležitá otázka, Hovořil jsem o projektu Bonus, který už je takovým praktickým výstupem této strategie. Doufám, že se nám podaří dosáhnout cílů, které jsme si vytyčili. Cel ten program bude brzy představen a já se tedy celkově těším na další spolupráci s Evropským parlamentem. Pane ministře, jménem celého výboru vám chci poděkovat eh, za vaši návštěvu, za vaše informace a také za to, s jakou pečlivostí jste odpověděl na naše otázky. Srdečně vám děkuji. A jsem si jist, že budeme dobře spolupracovat eh, v této oblasti úkolů. Vždyť je to oblast, eh, ve které jde o to, abychom se dali do pohybu i přes hranice jednotlivých stran při získávání zdrojů údajů. Jsem velmi rád, že jste to řekl tak jasně. Šťastnou cestu domů vám přeji a děkuji vám. Tímto uzavírám tento bod na pořadu jednání. Dámy a pánové, ještě se podíváme na bod 16 různé. Předpokládám však, že tady nemáte nějaké velké otázky. Bod 17 obsahuje informace o termíně těch následujících zasedání. Bude to 28. září, 29. a 30. září. Takže se jistě těšíte na to, že se zase uvidíme, jinak jistě se těšíte na šťastnou cestu domů což vám přeji. Děkuji vám a nashledanou.